non arriva il ministro kunders ah eccolo eccolo <laughs> sì, buonasera allora la Dobrý večer, takže podle pořadu jednání si teď vyslechneme prohlášení ministra vysoké představitelky pro vnější záždosti eh, k situaci v Bangladeši. Nejdříve dáme slovo panu ministrovi zahraničních věcí, panu Kundersovi. Vítejte, pane ministře.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 Evropská unie a Bangladeš jsou dlouholetými partnery. Naše vztahy vedly k výsledkům, které jsou oboustranně výhodné, především v oblasti obchodu, investic a rozvoje. Evropská unie je první destinací pro eh, export Bangladeše a zásadní investice Evropské unie spojeně s penězi z eh, rozvojového fondu výrazně přispěly k růstu ekonomiky v Bangladeši a k řešení cílů milénia a snížení chudoby. Ten vztah i nadále roste. Evropská unie a Bangladeš se obe, eh, obou straně vyrovnávají s výzvami, eh, které Eh, které přináší nové, eh, no, no, nová situace, konkrétně eh, v textilním průmyslu, konfekci a v dalších oblastech. Dialog k řešení migrace se konal v Dakaru v dubnu 2016. Nejdůležitější cíle politiky v Bangladeši se týkají toho, že země se stává zemí se středním příjmem a e, to e, dosažení tohoto cíle je první prioritou. Do toho ovšem bude muset vstoupit e, celek bangladežských institucí a také mezinárodní partneři politický vývoj v Bangladeši, který je znepokojivý, nicméně může hrát velice zápornou roli a po kontroverzních volbách v roce 2014, které opozice bojkotovala a mezinárodní společenství kritizovalo, politická a bezpečnostní situace v zemi se bohužel výrazně zhoršily. Usnesení k Bangladeši přijaté Evropským parlamentem v posledních dvou letech pokrývají otázky voleb v roce 2014, nedodržování lidských eh, svobod, včetně eh, svobody projevu, Bible a e, setkání e, paní Mogherini a šéfů misí, zahraničních misí e, se také věnovalo brutálnímu usmrcení některých aktivistů v zemi naposled včera. Já si myslím, že lze říct, že v Evropské unii roste eh, velké znepokojení z politického vývoje v Bangladeši. Domníváme si, eh, že je tedy důležité, aby v Bangladeši vznikl nový politický konsensus, který by se opřel eh, o pozitivní, o pozitivní výsledky a je třeba ukončit arbitrážní eh, zastrašování a eh, zatýkání politických oponentů a nastavit politickou eh, rozpravu, svobodu projevu a další lidská práva. Rovněž je zapotřebí zajistit ochranu a bezpečnost všech občanů a brutální vraždy občanů a zabíjení musí být zastaveno a jejich eh, a ti, kteří je způsobují eh, předvedení před soud. Politické strany a vláda se musí pustit do skutečného dialogu tak, aby v zemi byla opět nastolena demokracie a stabilita. Eh, pane předsedo, Evropská unie potřebuje takový Bangladeš, který potřebuje který by byl zemí s dodržovanými lidskými eh, právy, který by byl státem eh, práva, kde by byly chráněna bezpečnost a eh, stabilita a zároveň podporována svoboda projevu a obecně tolerance. Samozřejmě, že v tomto směru má hlavní roli bangladešská vláda. My budeme i nadále velice bedlivě sledovat situaci a v našem pravidelném pravidelném dialogu s Bangladešem budeme znovu a znovu nastolovat nejzávažnější témata. Děkuji, pane ministře Kendes. A nyní zahájíme rozpravu a vyslechneme si stanoviska politických skupin a začneme panem Predou. Dvě minuty, máte slovo. Delegace Evropského parlamentu pro ASEAN Eh, stejně jako já jsem, jsme vyjádřili rozhořčení nad eh, trestními činy v minulých měsících. Různí představitelé eh, menšiny, menšin, křesťané, buddhističtí mniši byli pronásledováni, ale také ti, kteří se vyjádřili v, ve prospěch sekulárního e, systému. Byli zavražděni, bylo jim vyhrožováno. E, a bylo postupováno proti všem těm, kteří bojovali za svobodu náboženství. Proto bych chtěl e, znovu zopakovat e, výzvu Evropského parlamentu a apelovat na bangladešské orgány. Tyto vraždy a tyto trestné činy musí být vyšetřeny a pachatelé musí být povoláni k odpovědnosti. Bangladeši eh, orgány vyjádřily své odhodlání eh, neposkytnout žádnou toleranci ohledně těchto trestních činů. Ale je nutné vyšetřit všechny vraždy, všechny trestné činy. Tak, jak to pan ministr již uvedl, musíme si uvědomit, že v Bangladeši v současnu je velmi výbušná a napjatá situace od posledních eh, voleb, eh, které byly bojkotovány ze strany pozic, eh, opozice, jsme měli velký problém. My jsme tam měli pozorovací misi a Konstatovali jsme, že bojkotování těchto voleb bylo zdrojem velkého napětí v této zemi. My jsme si všichni jisti tím, že Bangladeš je pro nás velmi významným hospodářským partnerem a to bychom neměli pouštět ze zřetele. Musíme eh, se snažit výrazně zlepšit toto klima. A nyní za skupinu SAD bude hovořit Nenad Gill. Děkuji, pane ministře. Nejméně deset sekulárních eh, aktivistů bylo zavražděno jenom v roce 2016. Daesh a Al-Qaida se přihlásili k eh, některým útokům, ale bangladéské úřady nechtějí uznat jejich přítomnost eh, a zneužívají těchto vražd e, pro politické účely místo, aby obha- ochránili zranitelné skupiny, včetně LGBTI. Je potřeba, aby viníci e, stanuli před soudem a byl potírán extremismus. Není možné, aby Bangladeš e, se propadl do násilného konfliktu. Je potřeba bojovat s extremismem aby se násilí nevymklo kontrole napříč celým regionem a nebylo baštou terorismu. Bangladeš, Bangladeši je potřeba přizvat k odpovědnosti vládu i, odpov- i opozici. Vraždy své volné zatýkání, to vše musí skončit a já vyzývám paní Mogherini, aby řešila celou problematiku také v rámci OSE a prosadila sankce proti vynikům, eh, kteří zneužívají současné situace a aby byly uplatněny příslušné mechanismy pro prosazení spravedlnosti. Nyní pan Tanok. Pane předsedo, Bangladeš je sekulární demokracií jeho východní Asie a je politickým modelem, který podporuji. Je to země, kde je náboženská tolerance, volný, eh, volná svoboda projevu. Je to země, která si váží hodnot jako my v Evropě, ale tyto hodnoty jsou v Bangladeši ohrožovány, ale ne vládou, jak někteří eh, argumentují zde v parlamentu, ale eh, islamistickými extremisty. K těmto násilnostem docházelo již dříve během občanské války a e, před vznikem sekulárního státu. Od roku 79 Bangladeš e, bojoval s džihadistickými e, skupinami a já chci říct, že BMP, opoziční strana, odmítá jakékoliv napojení na teroristické organizace. Dnes bylo nalezeno tělo hinduistického kněze. Byla to opět nábožensky motivovaná vražda, která se připojuje k dalším vraždám akademiků, eh, aktivistů, sekulárních novinářů a dalších eh, zástupců menšin, ať už jde o křesťany či buddhisty. Bangladeš je jedna z nejchudších zemí světa a nemá možnost využít eh, etablované justice, tak jak je tomu u nás na západě. My v Evropské unii bojujeme za vlastní proti vlastním extremistům a musíme nabídnout také větší podporu a sympatii Bangladeské vládě spíše než odsudky a kritiku. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní Šake, prosím za Alde, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo, pane Kondersi, kolegové. Já bych se dnes chtěla soustředit na extrémní násilí proti obhájcům LGBTI, proti menšinám, novinářům. Příliš mnoho nevinných obětí bylo zavražděno a dnešní rozprava měla proběhnout již dávno. Eh, rychlost násilí se zvyšuje a jak ukazuje dnešní zpráva o vraždě hinduistického eh, kněze. Chci vyjádřit eh, soustrast všem eh, rodinám eh, obětí. Za těmito kroky jsou extremistické skupiny a liberální hlasy a náboženské menšiny jsou jejich cíly. Je velice důležité, aby vláda udělala maximum pro prevenci Eh, dalšího krve prolití. A my vidíme, že úřady spustily nové kroky proti teroristickým skupinám, ale přesto panují obavy, že by bylo potřeba udělat více pro ochranu eh, lidí a že eh, že zabíjení podezřelých samozřejmě není řádnou reakcí. Takovou reakcí může být pouze spravedlivý proces. Máme dlouhý seznam zavražděných islamistickými militistickými organizacemi již od roku 2013. je pro mě zklamáním, že evropské vedení nebylo v této problematice hlasitější a silnější. Vy jste správně poukázal na vazby, které máme v podobě obchodu a rozvoje. Už eh, dříve jsme využili těchto eh, pák, eh, když došlo k ke zhroucení eh, oděvního komplexu a musíme tak učinit eh, i nyní. Chci vás požádat, pane ministře, a zeptat se vás, proč eh, jste nevystupovali více a nezesílili kroky v rámci ESVČ, proč neudělala paní Mogherini více společně s bangladeskými úřady. Chybí nám adekvátní reakce na bezpřehé zabíjení. Ptám se, co dělají delegace členských států a delegace EU v Bangladeši. A nyní paní Sanchez a na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, po um, tragédii Rana Plaza, o které paní Ashton a pan de Kucht uh, hovořili, Evropské podniky přislíbily, že zlepší standardy, pokud jde o mm, zdravotní podmínky a bezpečnost práce v Bangladeši. Jde o korporátní e, odpovědnost. Více než tisíc lidí tehdy zemřelo v továrně, která byla e, součástí výrobních závodů evropských podniků. My žádáme naplnění požadavků, e, které by měly naplnit naplnit samotné podniky, ale to je jako kdybychom nechali eh, hlídat kurník eh, samotnou liškou. Doposavat nebyly oběti odškodněny a proto je potřeba přístup zlepšit. Je potřeba okamžitě nasadit závazný mechanismus, eh, tak aby se tato odpovědnost stala skutečně formální a trestně právní. Máme mechanismus OSN, ale proces je zablokován. V říjnu vznikla pracovní skupina, která se sejde a členem bude také Evropská unie a je potřeba v ní prosadit eh, dodržování lidských práv v Bangladeši. Děkuji, pane předsedající. Já bych měla v tuto chvíli říct, že hovořím jako předsedkyně eh, delegace pro vztahy s jeho východní Asií, včetně Bangladeše. Jak už řekli ostatní, většina Eh, Bangladešanů jsou nesmírně hrdí na to, že mohou žít eh, mezi sebou a pohromadě, ač vyznávají nejrůznější náboženství. A eh, zároveň tady vidíme eskalaci násilí z rukou islámského státu Al-Kaidy. Jsou oběťmi, jsou lidé nejrůznějších, nejrůznější provenience od Eh, malých eh, obchodníků přes novináře až po aktivisty. Je to eh, ovšem třeba říct bangladešské vládě v tom smyslu, že tady nebude rozdělována společnost. Ostatně i náboženští eh, představitelé eh, přišli s eh, společným prohlášením, které bude vydáno 18. června, kde to odsuzují. Je třeba si uvědomit, že měli že bychom měli podporovat eh, všechny, eh, kteří budují, eh, kteří bojují za mír, novináře a další. I justice je, eh, i justici je třeba podpořit tak, aby lidé měli důvěru eh, v právo. Situace v zemi je velice zneklidňující a my musíme vládu podporovat v jejím snážení, ale zároveň také zajistit, eh, pomoci zajistit, aby jednala pro dobro celého státu. Pan Castaldo, děkuji, pane předsedající. Ano, v Bangladeši se věci výrazně komplikují a je to znepokojující znepokojující. Proč země, která byla tak dlouho eh, eh, prostě obrazem tolerance, eh, náboženské a další, proč teď začíná spadat do spirály násilí? Důvodem je chudoba. Víme, že zemědělství je výrazně zasaženo Daesh nachází eh, dobrou půdu eh, v společnosti, která chudne. Daesh se eh, snaží pronikat do občanské společnosti, která byla kdysi solidní, pevná, ale teď je začíná být rozvrácená. Evropská unie by měla pomáhat i v reformách, v reformách justice. Je zapotřebí zajistit základní svobody, ale úplně nejdřív dříve se musíme také zhostit naší odpovědnosti. Sociální a ekonomická stabilita země je nutná proto, aby bylo možno vykořenit eh, radikální náboženské síly. Pan Roas. Vážený pane předsedo, jistě víte, že před třemi roky eh, to došlo k mm, zabití stovky lidí v blízkosti eh, továrny na výrobu textilu. Víte, že 60% této výroby jde do Evropy a tato katastrofa byla výstražným znamením. Musíme jednat, abychom zlepšili bezpečnost v těchto budovách a podmínky nejenom v této zemi, ale také v jiných zemích, které dodávají zboží. Po podepsání tohoto paktu jsme zaznamenali pozitivní závazky, které převzaly lokální vlády, ale je nutné dělat více, mnohem více. Například vláda by měla dodržovat eh, úmluvu MOPu 87 ohledně eh, práce eh, a pracovních podmínek, dále je nutné pokračovat v boji proti korupci, organizovat eh, inspekce na pracovištích. Doufám, že tento pakt bude sehrávat pozitivní úlohu a doufám, že tato země se bude moci stát příkladem pro jiné země a že práce zde bude mnohem koordinovanější. Pan Weidenholzer. Situace v Bangladeši je velmi znepokojivá a nebezpečí občanské války se nedá eh, vyloučit. Už eh, celá léta jsou tady skupiny, které jsou nesmířlivé. Dochází k paralýze demokratických institucí a teroristé využívají této situace za takových podmínek práce eh, aktivistů lidských práv je bohužel omezována. Organizace jako ODIKA jsou, jsou zastrašovány a velice často dochází k děsivým eh, eh, činům, například neděli Eh, byl zabit jeden křesťan a dochází k dalším trestným činům. Ještě je možné zastavit tento ďábelský kruh a musíme zde sehrávat velkou roli a je nutné, aby tady zazněl hlas Evropy v Bangladeši a abychom tomuto zamezili. A nyní pan Demesmaker. Děkuji. Pane ministře, jsou tady opravdu důvody, abychom se znepokojovali nad situací v Bangladeši. Eh, orgány postupují proti médiím, proti sociálním silám, proti aktivistům. Na druhé straně dochází k násilí, které je podmíněno fundamentalisty a eh, ti se tady šíří. Orgány nečiní dost pro to, aby zastavili tyto extrémní síly pokud eh, se zde bude eskalovat toto napětí, může mít dramatické dopady. Evropská unie má páky, my jsme hlavním obchodním partnerem Bangladeše. My nakupujeme největší množství textilního zboží. A Bangladeš využívá také eh, všech možností bezcelně s výjimkou zbraní může eh, dovážet své zboží do Evropské unie. My jsme také prokázali, že můžeme změnit věci. Takže využívejme efektivně tyto páky, které máme, proto abychom zajistili stabilitu a demokracii. Děkuji mnohokrát. Pan Mann. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím eh, toto znepokojení z hlediska humanitní situaci v Bangladeši. Politický život je poznamenán neustálými konflikty a je tady nepřekonatelný rozpor. Jsou tady rivality mezi Šankazína a Riazína. Dochází k velkému počtu vražd, které jsou páchány náboženskými fanatiky. Je tady boj proti náboženským menšinám, proti blogerům, proti eh, zahraničním eh, příslušníkům a musíme konstatovat, že stále více dochází eh, k nesprávným rozhodnutím. Je nutné, aby se nastolila státoprávnost, veřejná diskuse a svoboda tisku musíme se zasadit za to, aby ty znepřátelené strany se dostaly k stejnému stolu a aby lidé nevzdávali svoje naděje. A prosím nyní na minutu paní Arena. Děkuji, pane předsedo. Situace lidských práv Bangladeši je skutečně znepokojivou situací a zprávy nevládních organizací ukazují, nakolik je to znepokojivé. Orgány mají odpovědnost z hlediska lidských práv a my máme odpovědnost, abychom také zajistili, že naše evropské podniky budou dodržovat lidská práva, když právě objednávají zboží v těchto zemích. My jsme se všichni eh, rozhorčili nad tou katastrofou, která se odehrála. Není tady žádná reakce, žádné legislativní kroky ani ze strany komise, ani ze strany rady, které by umožnily zajistit respektování lidských práv v těchto podnicích. Nedošlo ani také k odškodnění. To by mělo, měla zajistit tato společnost. A e, podnik by se měl přihlásit ke své odpovědnosti. Hovoříme o politických zločinech, to je velmi důležité. Měli bychom hovořit také o hospodářských zločinech a tam máme možnost přijmout rozhodnutí. Belder, prego, minuto. Na minutu pan Belder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, pane ministře, že člověk musí být křesťanem v Bangladeši nebo patřit k nějaké jiné menšine, menšině. A jako takový potom se člověk bojí o život, protože křesťané, menšiny jsou pronásledováni. Přitom existují ústavní záruky, svobody náboženského projevu, ale tato svoboda je pod tlakem, je ohrožena. Oficiálně není prostor pro to, aby křesťané mohli vyznávat svou víru. Vidíme diskriminaci menšin, diskriminaci také v médiích. I ta sehrávají svoji roli. Režim popírá existenci aktivistů, Al-Qaida a další teroristické organizace jsou v zemi přítomny. My vynakládáme peníze na lidskoprávní projekty a část těchto peněz jde také na náboženské menšiny a já doufám, že nám pan Kunders potvrdí, že tato informace je správná. Děkuji, pane ministře, vážení kolegové. Já mám veliké obavy, pokud jde o bezprecedentní násilí vůči etnickým a náboženským menšinám, aktivistům občanské společnosti, novinářům, blogerům v Bangladeši. Zdá se, že tragické zprávy z této země nekončí. Brutální útoky atakují ne mainstreamové eh, názory, je to útok na svobodu projevu. Je potřeba Eh, vyvinout tlak na vládu, aby vyšetřila tyto trestné činy, aby občané si eh, mohli být jistí tím, že panuje právní stát a trestné činy jsou trestány, protože jinak dáváme biankošek radikálům, extremitům, které, kteří mohou ohrozit stabilitu Bangladéše a může to mít případně negativní dopady na celou jeho východní Asii. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Ana Gomez na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Musím říct, že vlnu násilí odsoudil i e, držitel Sacharovovy ceny, který se do země nemůže vrátit. Dochází e, k nejrůznějším formám násilí e, vůči příslušníkům náboženských menšin, sexuálních menšin, blogerům novinářům. Lidé umírají a ti pachatelé zločinů nejsou postaveni před řádný soud. Máme s Bangladeší eh, dohodu o spolupráci po poslední katastrofě už nelze dál tolerovat, aby lidská práva zůstávala opomíjena v nějakém druhém plánu eh, eh, a e, islámský stát a Al-Qaida e, údajně nejsou aktivní, jsou pan Bashir, Měli bychom na dvě minuty přerušit jednání, protože máme menší technický problém. Takže začneme. Eh, pan Bashir na jednu minutu, prosím. Pane ministře, je to tragické pro eh, lidi, eh, pro občany Bangladeše. Ty nedávné vraždy eh, se vlastně napojují na historii politické nestability a násilí. Musíme dělat maximum pro to, abychom se nezapojovali do vnitřních záležitostí svrchovaných států, ale máme zároveň odpovědnost odsoudit násilí a podporovat politický dialog. To je jediná cesta, jak se Bangladeš znovu dostane e, do správného směru a hlavní politické strany musí prokázat vůdcovství, aby zemi vyvedly z chaosu. Nemůžeme samozřejmě ignorovat toxický e, dopad e, manévrování eh, vedoucích politických eh, sil během posledních voleb vznikla atmosféra politické nedůvěry, což jenom víc a víc rozpálilo násilí. Na druhé straně opozice eh, by se měla opravdu distancovat od určitých sil, které zemi narušují a jediný způsob, jak zajistit čerstvý start pro Bangladeš, je e, zorganizovat nové volby a to v co nejkratší možné době. Je pan Pancery na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Situace v Bangladeši vykazuje všechny Eh, symptomy nedostatku svobod, které jsou pošlapávány i se základními právy. Vraždy aktivistů ukazují, že situace je velice vážná. Nemůžeme před ní zavírat oči. Eh, vláda nekoná a to eh, a to teď musíme říct, znamená velké riziko Eh, zdá se, že vláda jakoby eh, zavírá oči nad činnostmi extremistických skupin. Jsou tady, eh, je tady zapotřebí vyvinout tlak, aby bangladešské orgány byly rozhodnější. Využijeme všech možností, které máme k dispozici. Vzpomínám si na stanovisko Evropského parlamentu z listopadu loňského roku. Musíme opravdu učinit maximum pro to, aby bylo ukončen ten kruh násilí a e, i v Bangladeši je třeba hovořit o lidských právech. Pan Zahradě. E Další řečník. Paní Jongerius, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Já si myslím, že je správné říci, že socioekonomická práva jsou také nedílnou součástí eh, lidskoprávního kontextu, na který bych se nyní chtěla soustředit, protože zaznělo, že to je eh, tři roky po eh, tragédii Rana Placa a je potřeba si uvědomit, že od té doby se mnoho nezměnilo, byť Eh, zisky, ty se vydělaly. Odborové organizace ale nebyly schopny vynutit si zlepšení za současné situace. Pracovně právní a legislativa stále obsahuje celou řadu omezení a taky pro zaměstnavatele snadné zastrašovat své zaměstnance výpovědí a eh, špatně s nimi zacházet. Zóny pro zpracování exportu totiž nespadají pod běžnou pracovně právní legislativu a to znamená, že zajištění důstojných podmínek pro ženy a děti, kteří eh, vyrábějí naše oděvy, eh, stále není eh, možné. Děkuji. A nyní catch the eye. Pan Šolo, prosím. Tak pan Marias, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Situace v Bangladeši, jak vyplývá z této rozpravy, je skutečně výbušná. Dochází k neustálému porušování lidských práv, křesťanské obyvatelstvo a další menšiny eh, jsou zažívají eh, obrovský útlak. Eh, islamistické hnutí atakuje na novináře, útočí na novináře, na blogery. Dochází k systematickému porušování pracovních práv, zejména v továrnách kde nejsou zabezpečeny dostatečné eh, podmínky pro bezpečnost práce. Týká se to zejména oděvního průmyslu. Je tedy možné, aby Evropská unie vyvinula větší tlak? Myslím si, že je potřeba, aby vyjela na Bangladeš větší tlak, aby Bangladeš dodržoval lidská práva, zásady právního státu a e, demokracie a transparentnosti. Děkuji. Další řečník. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové ve svém vystoupení bych se ráda věnovala nebezpečné situaci ve které se nachází značné množství bangladéšských pracovníků v oděvním průmyslu. na výrobě oděvů je závislých takřka twenty milionů obyvatel. v zemi operuje více než five four hundred dodavatelských továren které zaměstnávají téměř three six milionu pracujících. bangladéšští pracující ale patří k těm nejhůře placeným na světě přičemž minimální mzda nepokryje ani jejich základní potřeby

se zdá, že je odhodlána zničit eh, opoziční Bangladeskou národní stranu před volbami v roce 2018. Země nastoupila autoritářský kurz, snaží se změnit eh, zákony, které garantují mm, integritu voleb. Pět eh, islamistických extremistických útoků jsme zaznamenali mm, eh, v posledních letech, byly namířeny proti minoritám, aktivistům a intelektuálům. Nikdo nebyl potrestán. Místo toho Hasana viní BNP za tyto útoky, snaží se mm, opozici diskreditovat. Jde o záležitost, kdy další mocnosti jako Čína, Indie, Spojené státy e, se nijak nevyjádřily. Já myslím, že je tedy na Evropské unii, aby vyvinula tlak na bangladéskou vládu a volala po dodržování základních e, zásad demokracie, jako jsou svobodné volby, právo na politickou opozici a ochrana občanů. Nyní pan ministr Kunders e, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se nejprve připojil k těm poslancům, kteří eh, vyjádřili své rozhořčení nad eh, vraždou hinduistického kněze a jménem rady bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast příbuzným a rodině je důležité potrost, potrestat vyníky eh, tohoto činu. Nyní krátce k této rozpravě. Myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že Bangladeš je velice komplikovaná země, velice zranitelná země, pokud jde Například o životní prostředí, tak je eh, to jedna z nejzranitelnějších zemí, má také jednu z největších hustot obyvatelstva na světě a slučuje různé aspekty. Do určité míry dosáhla pokroku, zejména pokud jde o dosažení udržitelných rozvojových cílů, což je až zarážející, když se vezmete stav občanské společnosti v Bangladeši. Viděli jsme mm, dosažení výrazného pokroku pokud jde o spolupráci občanské společnosti s vládou. Zlepšilo se také základní vzdělávání, došlo snížení chudoby. O 40 během 9 let poklesla, poklesla úmrtnost žen e, při porodech. Zároveň ovšem dochází i k negativnímu vývoji. Jednak se omezuje prostor pro e, demokratickou a sekulární opozici, Zároveň s tím se objevují záležitosti, jako jsou teroristické útoky, útoky na blogery, náboženské menšiny, včetně křesťanů, zahraniční státní příslušníky, dochází k brutálním vraždám studentů, profesorů, aktivistů LGBTI, ehm, byla zavražděna manželka policejního důstojníka, buddhistický mnich a tak dále. Mluvíme tedy o nárůstu nesmírně násilných útoků na eh, lidské životy, lidská práva a také komezování politického prostoru pro opozici a občanskou společnost. To je pochopitelně velice znepokojivé také pro radu a já jsem chtěla říci, že ke, ke všem prohlášením, eh, která pravidelně vydáváme, Mohu tady zmínit prohlášení, která jsme učinili v posledních měsících, tak to samozřejmě nestačí, prohlášení nestačí. Za této situace eskalace násilí je potřeba spravedlnosti a také je potřeba začít pracovat na mm, příčinách stavu, na projektech, které povedou eh, k boji s extremismem, k deradikalizaci, Vrátím se k tomu ještě za okamžik. Musíme využít nástrojů na podporu lidských práv, protože situace lidských práv nás nepokojuje. A to je důležité i pro bangladeskou vládu, aby si uvědomila rizika radikalizace, k níž dochází, včetně rizik eh, ISIS. Teď reaguji na některé z vašich dotazů. Eh, Dialog v rámci OSN, o čem jste se zmiňovali, to je opravdu velice důležitá věc. Také je důležité, aby naše delegace se zapojily nejenom formou různých projektů, ale také bilaterálních mítingů v rámci summitu ASEM. Když hovoříme o lidských právech, tak bychom měli zmínit také to, že situace s lidskými právy se neustále zhoršuje, zejména eh, pokud jde o nejzranitelnější skupiny obyvatelstva v Bangladeši. Vaše výzva by měla být směřována velice správně, je směřována ke zlepšení eh, situace donucovacích eh, orgánů, kteří, mm, které neřeší dostatečně případy násilí, znásilnění abych zmínil jenom některé příklady. A v souvislosti s komplexní situací v Bangladeši bych chtěl zmínit také takzvanou dohodu o udržitelnosti. Je to důležité pro Bangladeš i sousední země. Je potřeba, abychom hovořili o lidských právech v širším, v širším kontextu i sociálních eh, práv. Eh, po eh, tragédii Rana Plaza byli všichni zděšeni od té doby uběhly již téměř tři roky. Tehdy zemřelo přes tisíc lidí, stovky byly zraněny. Dohoda o udržitelnosti byla eh, dosažena mezi USA, EU, ILO a e eh, bangladešskou eh, vládou. Obsahuje základní pilíře které společně podporujeme. Je to smlouva, která ovšem nesmí zůstat na papíře, ale musí být především uvedena do praxe důležitá je tam odpovědnost podnikatelského sektoru. Je potřeba, aby se v rámci této smlouvy o udržitelnosti prosadila pracovní eh, práva, kolektivní vyjednávání, práva odborových organizací, eh, aby se zlepšila bezpečnost eh, práce Maximum musíme udělat eh, formou bilaterálních jednání, ale samozřejmě i na úrovni Evropské unie. Eh, je potřeba zajistit eh, větší odpovědnost ze strany korporací, pokračovat v programu dárců v, pro zlepšení situace v, mm, v textilním a oděvním průmyslu. Doposavat bylo schromážděno 200 milionů dolarů. My si uvědomujeme, že došlo k určitému pokroku ze strany Bangladeše, ale jak tady správně zaznělo, je potřeba, aby nyní vláda eh, umožnila registraci odborů, eh, aby mm, zvýšila administrativní kapacitu a nastavila legislativní eh, rámec tak, aby mu podléhaly také exportní továrny. To jsou tedy důležité body Máme k jejich naplnění různé nástroje. Jednak je to dialog s bangladešskou vládou, ten se musí soustředit na tyto konkrétní oblasti a sledovat dosahování pokroku. Zároveň musíme zajistit aby nedocházelo ke zhoršování politické situace a k degradaci bezpečnostní situace a zároveň musíme eh, se zasadit eh, o to, aby všechny zúčastněné strany na sebe vzaly svůj díl eh, odpovědnosti, eh, zejména v souvislosti s rostoucí teroristickou hrozbou a omezováním politického demokratického prostoru. Jako mm, Evropská unie musíme pokračovat v rozvojové pomoci. Jsme vynaložili 19 miliard v poslední době a musíme nadále vyvíjet tlak, pokud jde o současný negativní vývoj. Ještě tady byla jedna otázka týkající se sankcí. Já nejsem velkým soupen, stoupencem postihu a sankcí, ale teď hovořím pouze jménem Evropské eh, rady. My zde máme tři linie eh, akcí, Jednak jsou to ty rozvojové cíle, udržitelné rozvojové cíle, pak eh, politický dialog o kritických záležitostech a pak ta dohoda o udržitelnosti. A myslím si, že tyto cesty, tyto možnosti jsou lepší, než formálně pozastavit obchodní jednání, což si myslím, že by nakonec bylo eh, škodlivé a nijak by to nepřispělo ke zlepšení lidskoprávní eh, situace či politické situace v Bangladeši. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Zůstanete také s námi na